E, řečnické doby, protože máme ještě další body na programu. Měli bychom skončit v půl sedmé. Jenom bych chtěla připomenout, že máme před sebou dokument, který je také podle jednacího řádu spojen s dokumentem, jedná se o článek 50 jednacího řádu. I tento dokument projednáváme společně s Výborem pro zaměstnanost a sociální otázky. A ještě na závěr termín pro podávání pozměňovacích návrhů je pondělí 10. ledna v poledne a hlasování výboru LIBE by se mělo konat 3 února 2011, to znamená na začátku příštího roku. Takže bez dalších prodlev dáme slovo paní Jaroka. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že máme možnost probrat tuto zprávu. Obdrželi jsme stanoviska od dalších výborů pro zaměstnanost, regionální rozvoj a kulturu. Jsem velice ráda, že jsem mohla spolupracovat se stínovými zpravodaji z jednotlivých politických stran. Hovoříme především do, o investicích do vzdělávání Romů, což má veliký sociální přínos. Parlament eh, zdůrazňoval tuto myšlenku. Je důležité, abychom také školili učitele. To zdůrazňuje pan Pakula. Jsem velice ráda, že tento bod mohu podpořit. Podobně jako stanovisko paní Gens z výboru pro zaměstnanost, měli jsme velice dobrou diskusi. Jsem také eh, zdůrazňovala, že ten, eh, to křížové financování, které navrhuje, chci zakomponovat eh, do své zprávy a jak zdůrazňuje pan Kovačev, bude velice důležité, abychom měli finanční nařízení pro velice chudé mikroregiony, abychom eh, zajistili fondy do oblasti financování a právě toto financování je velice důležité pro příští měsíce, předtím, než bude eh, přijata strategie pro Romy Evropskou radou. Eh, dále 15. prosince budeme mít setkání s odborníky z Londýnské univerzity. Myslím si, že bude dobré, že naše pozměňovací návrhy se budou týkat těchto návrhů. Také v Libe budeme mít dostatek času, abychom projednali tyto otázky. Máme tady pracovní dokument a já bych chtěla zdůraznit šest nejdůležitějších bodů. Je to šest nových bodů v návrhu zprávy, pokud to srovnáme s tím pracovním dokumentem, který byl vydán dřív. A ty body jsou následující. V podstatě Strategie 27 států, interní strategie musí být vytvořena, bude stejná, bude nás sjednocovat, čili nebude vyvolávat rozdílné postupy v členských státech. Druhá otázka, která je velice důležitá, je, co musí udělat Evropská komise v tomto procesu. Věřím, a říkám to v návrhu dokumentu, že komise musí naplnit úlohu koordinátora monitorovacího orgánu, e, dohlížecího orgánu. Předtím, než vybudujeme ten patřičný orgán, tak e, není nutné vyčlenovat e, konkrétní náklady, ale myslím si, že bychom měli vytvořit stálý orgán. Také žádáme komise, aby připravila výroční zprávu, aby hodnotila strategii, její výsledky a aby předložila tyto výsledky radě. V tomto ohledu je důležité, aby eh, výbor, který bude dělat určité hodnocení v politice Romů, fungoval jako výbor pro vnitřní trh. Eh, musí existovat administrativní oficiální orgán, musí také existovat národní orgány, které budou místně naplňovat tuto strategii a je důležité, abychom měli strategii dohledu. Pátý bod se týká toho, kde získáme peníze pro tuto strategii. Věřím, že součást rozpočtu pro politiku soudržnosti by měl vyčlenit ve víceletém finančním výhledu určitou rezervu. Opět se můžeme odklonit od těch běžných praktik, nemusíme mít eh, maximální výnosy u konkrétních fondů, ale můžeme dávat přímé alokace, financování a můžeme zajistit eh, skutečné výsledky. Tyto fondy se musí Eh, dávat na základě konkurence. Čili ti, kdo předloží dobré programy, dostanou více peněz, takže tím se zaměříme potom na lepší výsledky, než tomu bylo během posledních 20 let. A poslední věc, země, které chtějí být součástí této strategie a nejsou ještě členy Evropské unie, většinou země na Balkáně, ty jsou velice odlišné, především co se týká Romů. Jsou tam odlišné situace. Vidíme tam velké utrpení na straně těchto romských komunit, především od 90. let. Takže já pevně věřím, že je důležité, abychom eh, je zapojili do této strategie, strategie hned od začátku a je to dobrá přežitost, jak posílit postavení Romů v této zemi. Věřím, že tyto balkánské země se musí zapojit do tohoto celkového procesu. To jsou body, které jsou podle mého názoru důležité, které musíme řešit v oblasti strategie vůči Romům, protože to je rámec, na kterém může komise vypracovat dobrý akční plán, když vidíme tak velkou chudobu, tak velkou diskriminaci, která stále přetrvává v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, paní Roka. Oceňujeme vaši práci. Nyní máme čas na diskusi. Paní Weber, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za práci, kterou odvedla na tomto dokumentu a chtěla bych říci, že plně podporuji to, co říkala, co chce doplnit do této zprávy, protože, jak už jsem říkala, myslím si, že přišla chvíle, kdy musíme spolu spolupracovat a vyslat jasný signál. A tato zpráva je velice důležitá především poté, co oznámila paní komisařka Reding, co chce dělat Evropská komise. Takže už nehovoříme údajně o evropské strategii začlenění Romů, ale hovoříme o rámci národních programů. Bylo by skvělé, pokud takovéto přístupy budeme mít. Jestli to někdo chce, tak to budeme mít a bude to naprostý zmatek. A myslím si, že za pár let budeme stát naprosto před stejnou situaci. A věřím, že přišla chvíle, aby Evropský parlament vyslal jasný signál, co chceme, za čím si stojíme a nebude to signál pouze tohoto parlamentu, ale pokud se dobře pamatuji, tak také na romském samitu zaznělo to samé. V tomto ohledu, bez ohledu tedy na to, že možná předložím nějaké pozměňovací návrhy, plně podporuji stanovisko paní zpravodajky, tak jak je dnes vyslovila. Možná příští týden ve Štrasburku, až se dostaví paní komisařka Redingová, budeme mít možnost zeptat se jí na konkrétní Eh, věci, na tento rámec, který představila, protože celá řada otázek je podle mého názoru pozastavená. Je to takový sen, teď si to dovolím říct, kdy jsme chtěli mít eh, právní základ pro strategii začlenování Romů. Teď budeme mít nějaký rámec něčeho, co možná v budoucnosti ani nevznikne. Je tedy důležité, abychom byli konstruktivní, abychom všichni spojili síly. Děkuji. Paní Ernst. Děkuji. Chci poděkovat především paní zpravodajce. Vyslechli jsme vlastně první diskuzní kolečko, vyslechli jsme eh, velmi mnoho kritických připomínek, Byly to heftická diskuze a já můžu hned oznámit několik pozměňovacích návrhů. Chci připomenout, aspekt, který se týká etnické příslušnosti, rasismu, konkrétní diskriminace. Já začínám tím vaším textem. To je velice důležité, co by tedy bylo třeba promyslet. Já si myslím, že musíme tuto souvislost zřetelně ukázat. Také ten Příspěvek, eh, který připomínám, jasně ukázal, že bychom se měli zabývat všemi možnými záležitostmi v sociální i v ekonomické oblasti ale musíme celou tuto problematiku dát na vyšší pozici a o tom musíme přemýšlet. Co mě tady ještě napadlo, to je problematika nezletilých. I tady se na to musíme podívat. Především situace nezletilých Romů v nejrůznějších životních situacích až po ty odsunuté, to je velice komplikovaný bod. Možná by bylo dobré to uspořádat nově do nového bodu, co je pro mě velice důležité, to je hlavní poselství. Jak to zvládneme my, jakožto členské státy, aby jsme tu svoji povinnost lépe plnili? Můžeme vyvinout nejlepší strategii EU, když se nám podaří ty členské státy zainteresovat na tom, aby neměli žádnou šanci se nějakým způsobem vymlouvat. To je velice důležité, protože na konci, a to byl také diskuzní bod při tom slyšení, že na konci tomu bylo tak, že členské státy musí vyřešit eh, tuto problematiku, že tam je ten klíč pro realizaci. A znovu vítám to, co jste řekla úplně na začátku, Livie, že situace Romů se musí zohlednit i na balkánském poloostrově v těch kandidátských zemích. Já si myslím, že je to velice důležité. Děkuji za slovo. Děkuji mnohokrát. Jacolino. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to velice pečlivě eh, vyslechla, přečetl, takže srdečně děkuji za to, jak jasně to bylo vyjádřeno. Chtěl bych připomenout některé body, které považuji za důležité. Dobře. Pokud jde o tu strategii začlenování, dobré je to také ve strategii, která se zabývá prioritami. Je to široká strategie, která se týká začlenování Romů. Samozřejmě i financování. Já mám pocit, že v září komisařka Reding mimo jiné řekla, že je třeba zřídit task force, pokud se nemýlím, tak do dubna by měly být předloženy výsledky, které by se týkaly financování a každý členský stát by to měl používat. Já si myslím, že je velice důležité s ohledem na členské státy tuto problematiku zohlednit. Kolegyně Jaroka říká, že je to velice důležité, toto opatření. A dále považuji za důležité zopakovat, že intervenční model je třeba do toho zahrnout. Můžeme tady vidět další možnost, eh, že tedy zohledníme i jiné reality. Je to velice důležitý časový okamžik pro tuto důležitou otázku. Můžeme zohlednit i migrační toky například a podívat se, co se tam dá podniknout. Kolegyně Weber už řekla, že solidarita mezi členskými státy je velice důležitá. Pokud tato solidarita nebude existovat, tak se téměř ničeho nedosáhne. Vítám tento návrh, který je předkládán ve správné době. Zmínila jste tady také vzdělávání, potom šance mladých lidí nebo přerušené školní docházky. To je velice důležitá otázka která se týká perspektivy vzdělávání a školství. Další slovo. Děkuji. Já jsem ve zprávě také našel celou řadu zajímavých věcí. Budu ji podporovat. Základ je dobrý, ale jedna věc, na kterou se sám ptám a slyším to také na nejrůznějších slyšeních. A to je množství finančních prostředků, které je vysoké. To číslo, které jsem slyšel, je 1,4, 1,6 miliard eh, z fondů soudržnosti. Když jsem se zeptal jednoho z komisařů na slyšení, mohl byste eh, dát jeden dobrý příklad toho, jak tyto peníze byly zainvestovány, tak jsem byl překvapen. Eh, byl to údajně nějaký eh, projekt eh, v Maďarsku. Je to projekt dialogu, ale dialogy nestojí zase tak moc peněz. Já bych chtěl vidět, jaké ostatní projekty byly dobré, chtěl bych vědět, co jsou úspěchy, no pak selhání, protože pouze na základě těchto informací můžeme udělat doporučení do budoucnosti. Čili bych chtěl vědět více o tomto aspektu, chtěl bych vědět konkrétní věci, abychom se mohli úspěšně posunout dál, především abychom věděli, kam investovat, kolik co stojí. Děkuji, pan Buckut. Um, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Jaroka za to zprávu. Já si myslím, že je to extrémně důležité i nadále, zdůrazňovat, že celá evropská strategie je nezbytná. Je to nutno, abychom vyřešili situaci více než 12 milionů lidí. Já považuji za politování hodné, že zpráva není politická a doufám a myslím, že by bylo velice důležité poukázat na negativní dopady francouzské politické strategie jaké dopady to má v těch ostatních zemích. To musí být zdůrazněno, ale některé ty prvky ze zprávy považuji za velice důležité. Většina je zde obsažena, ale já chci poukázat především na tři body. Jednak tady máme takový všeobecný bod. Při tom slyšení se o tom také hovořilo. Šlo o sociální začlenění Romů, to je velice důležité, to musíme zdůraznit. Bod 2, tady se připojuji k tému návrhu na evaluaci. Musíme se zeptat komise, zda by bylo dobré vyhodnotit, co už zatím bylo podniknuto a co zatím nebylo podniknuto. Bylo vydáno hodně peněz a peníze možná ani nedospěly tam, kam měly dospět. A proto je třeba jasně říci, kde ten problém je, co se stalo, co bylo uděláno. To je samozřejmě velice extrémně důležité pro dobrá politická rozhodnutí v budoucnu. A můj poslední bod, Romové, bohužel, bohužel, jsou skupina, která je na politické úrovni velmi málo zastoupena. A bylo by dobré na to také upozornit neboť eh, se tímto způsobem stávají Romové takovým obětním beránkem eh, v politikách eh, v různých členských zemí. A já si myslím, že v budoucnu tomu musíme zamezit. Děkuji. Děkuji. Ano, abych to doplnila. Tato práce přinesla celou řadu pozitivních aspektů. Je to dobrý základ pro budoucí diskuze. Já si myslím, že se můžeme dostat k rovnováze prostřednictvím tohoto textu. Nebude to snadné pro politiky, které jsou eh, vázané na jedné straně a na druhé straně pro politiky, které se zabývají těmi nejchudšími a nejslabšími. Já si myslím, že jdeme správným směrem. Kladla jsem si otázku, v tom textu, který jsme schvalovali, tam bylo velmi důležité rozhodnutí a většina se tam odvolávala na strategii, která zahrnuje vlastně všechny instituce. Na jedné straně to bude komise, na druhé straně země původu. V tomto výboru se také zabýváme zeměmi původu a zeměmi, které přijímají uprchlíky. A já si myslím, že je velice důležité země původu více zahrnout do této činnosti, než je tomu doposud. To by bylo možná velice důležité, aby ty země příjemců, přijímající země byly také zahrnuty do tohoto procesu. Já si myslím, že tady bychom měli diskutovat o některých speciálních bodech. A ještě maličkost na závěr. Možná je to otázka terminologie, ale ve francouzské verzi jsem pod bodem 6 viděla rasismus proti cikánům. Já nevím, jakou verzi máte před sebou, jakou jazykovou verzi, ale možná je to velice komplikované, když se to překládá různě do různých jazyků. Ty pojmy musí být jasné, tam musíme dávat pozor. Děkuji. Paní Wikström, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych eh, chtěla také poděkovat paní zpravodajce, která odvedla důkladnou práci. Není to úplně nejsnažší oblast, to je jasné. Co je důležité, otázka Romů musí být na pořadu jednání všech zainteresovaných stran. Nyní musíme implementovat efektivní akční plány a to na všech úrovních. Navrhuji, abychom vzali v potaz i něco jako Marshallův plán. Musíme požádat členské státy, aby měly holistický přístup, když budou eh, probírat otázku začlenování Romů. Je důležité, aby také paní zpravodajka v tomto ohledu vyjmenovala všechny aspekty, které chce naplnit, ale jsou tady některé věci, které chybí, není tam žádný odkaz na usnesení Evropského parlamentu, které se týká Romů a také tam nemáte nic o vyhoštění Romů například z Francie. Podle mého názoru je to důležité. Já si myslím, že bychom se měli vrátit také k tomuto tématu, měli bychom to zanést do této zprávy. Další důležitý krok kupředu je, abychom věděli o minulosti. Pokud neznáme svoji historii, tak eh, neznáme naši budoucnost a omezíme se pouze na stávající situaci. Musíme šířit informace o stávající, ale i minulé situaci Romů na půdě všech členských států a možná jak začít. Měli bychom eh, lépe informovat o Um, té studii, která byla provedena agenturou um, pro základní práva a nemůžeme zavírat oči a dívat se pouze dopředu. Je to sice lidské, ale abychom naplnili naše cíle, musíme se podívat také zpět do historie. Pochopitelně, ale bohužel musíme také připomenout všem členským státům jejich povinnost, aby zajistili volný pohyb všech evropských občanů. A nevidím v této zprávě žádný odkaz, nebo alespoň tam ještě není, žádný odkaz na volný pohyb osob a chtěla bych tuto skutečnost zdůraznit. Volný pohyb osob je skutečně základním stavebním kamenem Evropské unie a neměli bychom tuto vymoženost nikomu odepírat. Čili jasný signál. Je to otázka civilizace, jak řešit jak se chovat k lidským bytostem v 21. století v naší společnosti a to je mé hlavní sdělení. Opět bych vám chtěla poděkovat za velice dobrou, důkladnou práci. Prosím, vemte také v úvahu usnesení Evropského parlamentu, až budete tento dokument ještě dopracovávat. Děkujeme. Děkujeme za všechny příspěvky, které se dotýkají tohoto návrhu zprávy a nyní poprosíme zpravodajku. Paní Jaroko, chcete-li k tomu nějaké ještě poznámky, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Děkuji za všechny tyto kvalitní příspěvky. Já to vemu v potaz i ty pozměňovací návrhy. Především protože je to omezený text, je tam určitý počet slov, které můžeme zahrnout do této zprávy. To znamená, my tam máme společně s tím zpravodajové několik pozměňovacích návrhů, spolupracujeme s různými kolegy na tomto textu, čili, jak víme, text byl omezen, pokud jde o jeho rozsah. Ovšem to neznamená, že bychom neměli vypracovat kvalitní, dobrou zprávu na základě všech těch poznámek, které se padly. Paní Weber, moje stínová zpravodaj, nebo stínový zpravodaj, Eh, hovořil o důležitosti načasování, zda komise přichází s národním rámcem a pokud ano, tak jak to bude vypadat. Důvod, proč připravujeme tuto zprávu v tomto okamžiku, je právě z toho důvodu, že nás čeká maďarské předsednictví. Maďarské předsednictví, které v podstatě bylo je první, které by chtělo věnovat pozornost této problematice a těší se na názory Evropského parlamentu. Minulý týden nám Evropská komise rovně sdělila, to znamená, že čeká na tuto zprávu Evropského parlamentu z vlastní iniciativy. Proto věřím, že je důležité, abychom ještě před dubnem už měli tento materiál k dispozici pro komisi, aby mohla využít naše návrhy. Proto už v tomto dokumentu žádáme o akční plán už do dubna, tak aby rada mohla potom v tom tříměsíčním období na tom pracovat a v červnu budeme mít něco konkrétního co budou moci zavádět jak rada, tak i komise. To znamená to, co jsme, o co jsme žádali posledních šest hm, let, bude moci být konečně zahájeno. Paní Ernst, otázka nezletilých, otázka zemí, které jsou zapojeny do procesu rozšiřování. I toto jsou důležité pozměňovací návrhy, pokud to někdo jiný nepředloží, tak to předložím já jistě na základě mnoha pozměňovacích návrhů připravíme opravdu kvalitní odstavce. Ty další země, já jsem tam v podstatě hovořila o usnesení ohledně Romů, které se dotýká volného pohybu, ten, to jsme mm, přijali nedávno. Máme tam ta slova having regards, s ohledem na to tam je hodně, tak aby jsme ukázali, že tam už existuje ten právní kontext, to znamená to, co se kde se jedná o strategii, to znamená, že opravdu je to možné a Rada, Komise, všichni voláme potom, že potřebujeme evropskou strategii pro Romy. Čili zástupci Evropského parlamentu hlasovali několikrát o tomto tématu, mnoho politických stran požadovalo to, aby jsme to měli k dispozici. Čili domnívám se, že ta závazná část tohoto dosie, tohoto dokumentu snad nebude obtížná pro členské státy, to znamená pokud je o plnění. My už jsme mnohokrát zdůrazňovali to, že je to odpovědnost členských států. Všechno může samozřejmě být úspěšné a rozhodnut, může to být rozhodnuto už na místní úrovni. Čili my nechceme tlačit na komisi touto strategii. teda spíše na komisi a ne na členské státy, ne. My v podstatě chceme, aby eh, členské státy plnily své závazky, své sliby. To je to, co chceme sdělit. Proto, pane Moudré, pane Jakolino, paní Boskurt, to, co jste řekli, je nesmírně důležité, protože, jak víte, eh, jak ten způsob využívání finančních prostředků, eh, tím se bude zabývat i komise. To znamená, že to a to už bude zpráva, která bude k dispozici v prosinci, to znamená skutečně se podívá na to, zda utratili dost finančních prostředků, některé tvrdí, že nemají dost finančních prostředků po sociální inkluzi, my se podíváme, zda je tomu skutečně tak. Ano, promiňte, řečnice mluvila mimo mikrofon. Čili zjistíme, zda je to pravda a zároveň uvidíme, jakým způsobem a kam konkrétně ty finance šly. To znamená, protože často máme informace o tom, že finance se zneužívají, čili ta zpráva komise v prosinci bude nesmírně důležitá. Poté bude mít zprávu v dubnu, to už bude návrh pro eh, evropskou strategii pro Romy, čili ten task force, já navrhuji, abychom opravdu měli tento task force k dispozici, aby to byla určitá task force, která se bude věnovat koordinaci této strategii na evropské úrovni, no, ale hovoříme eh, o eh, rozvoji teda v tom raném dětství a zároveň otázka mm, docházky ve, škol, ve školách a tak dále, čili zpráva eh, o právách dětí paní Redingové, ta, která nás čeká příští rok Dubnu, to bude rovněž nesmírně důležitý dokument, to znamená, jak zabránit segregované výuce v Evropě. Paní Boskurt, paní Wistenburt, vy jste hovořili o tom, zda tato zpráva nebo do jaké míry by měla být politická a zmínili jste se o aspektu lidských práv. V posledních sedmi letech jsme měli mnoho usnesení, ovšem zároveň, i když jsme měli eh, směrnici o protidiskriminaci a přesto dochází k porušování lidských práv. Proto hovořím o tom, že ta implementace ehm, směrnic v tomto ohledu by měla být tím základním krokem, na který by se měla zaměřit komise. To znamená, že by měla jít ještě nad rámec toho regionálního rozvoje a ekonomické inkluze. To znamená boj za lidská práva, za ochranu lidských práv, proti, teda proti porušování těchto práv. Komise se musí zabývat tím, zda za tyto směrnice byly implementovány řádným způsobem, zda Romové vědí, že tyto nástroje jsou k dispozici, Čili opravdu je důležité fungovat a dělat, udělat něco na té první generaci lidských práv, poté na druhé, na třetí generaci. Je to klíčová záležitost pro nás, pro Evropský parlament, Měli bychom na evropské úrovni bojovat za existenci organizací, které budou mít finance a které nebudou politicky zmanipulovatelné. To znamená, jak si um, dát ty právomoce a určité, určité převzetí odpovědnosti za tuto problematiku přímo Romům, mladým Romům. I tomu bychom se měli věnovat. Parlament by to měl vzít v potaz a měl by se tomu věnovat seriózně. Dále je to historické pozadí protože v Evropě ten, ten postoj proti romským, to, o čem hovoří agentura pro základní práva, to vlastně vyplývá i z toho, že se neznáme, Romové neznají bílou populaci a naopak to, co to, samozřejmě, když se, když se eh, lidé nesetkávají společně, tak se neznají a jediný způsob, jak se poznají, jsou prostřednictvím různých předsudků nebo médií. Proto je nesmírně důležité, aby národní osnovy si uvědomovali příspěvek jednotlivých menšin evropskému kulturnímu dědictví a proto je důležité že připravuje Evropský parlament usnesení pěti politických skupin v lednu, které se dotýká holokaustu Romů ve druhé světové válce, jak víme, přišlo o život mnoho Romů, včetně těch, kteří zemřeli v koncentračních táborech. Je nesmírně důležité si to uvědomovat, nezapomínat to a všechny národní strategie v oblasti národního vzdělávání by měly zúraznit příspěvky všech menšin, které přispěly ekonomicky, politicky, kulturně k rozvoji Evropy a kteří přispívají i v současné době k tomuto rozvoji, protože my nejsme Romy, jenom když hovoříme o boji za demokracii, ovšem rovněž hovoříme o ekonomicky záležitost. 80-90 Romů v komunismu pracovalo, byly to různé ehm, manuální práce, ovšem v současné době je to pouze 11, asi 11 a i když teda jsou to, řekněme, ta těžká práce, v ehm, výstavba silnic a podobně, je tam opravdu je to práce, kterou bychom měli ocenit, ne, neměli bychom na to zapomínat. Já se těším na další spolupráci a budu se snažit do maximální možné míry vše zapracovat do mého dokumentu. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. To byla teda slova naší zpravodajky a myslím si, že tím jsme vyčerpali dnešní diskuzi, pokud je o návrh této zprávy a lhůta na předkládání návrhu je 10. první v poledne a v únoru, 3. února eh, budeme v Libe eh, mít diskuzi na toto téma. Ještě jednou děkujeme paní zpravodajce a těšíme se na další postup, jak už jsem řekl, který znamená propojení i s výborem uh, výborem EMPL na základě um, jednacího řádu pravidlo číslo, pravidla číslo 50. A nyní, jak víte, sedmička, osmička, to jsou věci, které jsme odložili a dostáváme se nyní k bodu číslo 9 na našem dnešním programu. Bod číslo 9. Jsou to informace v trestním řízení, právo na informace v trestním řízení. Máme zde paní Birgit Zippel, která je zpravodajkou. Prosím, abyste nezapomínali na to, že pokud jde o práva na informace v trestním řízení, toto vyplývá z návrhu komise ohledně směrnice, která se dotýká práv podezřelých v trestním řízení na informování, na informovanost, na právo získat informace o obvinění. Je to v podstatě druhý krok určité um, pracovní mapy procesních práv, které přijala Rada v listopadu 2009 a které byly zahrnuty do stokholmského programu. První krok byl úspěšně dokončen v červnu 2010 došlo k dohodě ohledně směrnice o právech na překlad a tlumočení v trestním řízení. A rada přijala společné, společné stanovisko k návrhu komise 3.12.2010. V současné době je na nás na Evropském parlamentu připravit náš postoj, vyjednávací postoj pro naše jednání s radou. A nyní si vyslechneme naši zpravodajku, paní Birgit Sibel, která již začala pracovat v tom nastoleném směru a poté budeme mít možnost eh, diskuze, možná i zástupci Evropské komise či rady se budou chtít k tomu vyjádřit. Nejprve ovšem dovolte, abych dal slovo paní zpravodajce. Paní Zípel, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím v průběhu této první prezentace omezit se na ty nejpodstatnější body. Hovoříme tady o jedné Evropě a ve stokholmském programu vytváříme jednotný evropský právní rámec, ale až do posud jsme měli 27 velice rozdílných právních systémů a já si myslím, že tady potřebují naši občané rychlou změnu. My jsme v minulosti se soustředovali požadovali na spolupráci úřadů a pokud jde o tuto směrnici, tak je ve středu pozornosti občan a práva, která mu náleží, jestliže se účastní na trestním řízení. A já si myslím, že nám vlastně tady eh, je, eh, předstává právo, abychom zajistili spravedlivý eh, proces v souvislosti s úmluvou o lidských právech. K tomu samozřejmě patří také možnost poradit se s nějakým advokátem a samozřejmě právo na překlad a tlumočení. To, co teď máme k dispozici, právo na informace, to je velice důležité, protože jenom ten, kdo ví, jaká práva v řízení má, může tato práva také efektivně vyžadovat a realizovat. A nezohlednění takovýchto práv ze strany strany úřadu, na druhé straně znamená, že spravedlivý proces je ohrožen a nesprávné rozsudky nemůžeme vyloučit. Proto vítám tedy předložený návrh komise a věřím, že to bude angažovaný základ pro další diskuze. To, co teď představuji, pokud jde o změny eh, v tom návrhu. Komise se týká především zajištění aby směrnice platila při všech formách odnětí svobody. A i když tady samozřejmě nemohou být uplatněna v každém jednotlivém případě všechna ta práva, tak samozřejmě, když třeba jako Němka budu začena v Německu, tak nebudu potřebovat tlumočníka, ale je třeba, aby všichni byli informováni o právech, která jim náleží. Je Článek 3, to jsou ta minimální práva, která by měla být rozšiřována a minimálně tedy o právo mlčet a nevypovídat. Samozřejmě, že se tady jedná také o otázku zatčení. To jsou další práva, která jsou uvedena ve směrnici jako například otázka doba trvání vyšetřovací vazby. Důležité pro nás je také, aby ti, kteří tato práva mají, eh, měli možnost dostatek eh, něčném čase si tato práva přečíst, seznámit se s texty. Někteří třeba ale neumějí číst nebo mají eh, nějakou oční vadu a nezletilci potřebují samozřejmě poradu, tak aby jejich práva byla zajištěna. Samozřejmě otázka informovanosti obviněného, co je mu kladeno za vinu a jaké okolnosti k tomu vedou, to je něco, čeho se nemůžeme zříci. A samozřejmě je tady ještě neomezený přístup k důkazním materiálům. To je velice podstatný bod. Na závěr chci poukázat na to, že bych chtěla navrhnout, aby v příloze byl předložen vzor skutečných povinností, které se týkají minimálních standardů. Každý členský stát kromě toho má svobodu, aby poskytl obviněným ještě dodatečná práva. Milí kolegové a kolegyně, na závěr chci jasně ukázat, že lituji toho, že nebylo možné o těchto právech hovořit eh, a hlasovat v jednom uzavřeném jednání. Teď se musíme smířit se situací, že postupujeme a diskutujeme po krocích, protože to vede k tomu, že zlepšení a z ujednocení minimálních standardů bude eh, možno realizovat teprve za několik let a já bych si přála, aby to probíhalo jinak. Proto využívám této skutečnosti a chci poděkovat všem pracovníkům a spolupracovníkům, kteří se podíleli na vypracování návrhu. Chci poděkovat výboru Jury za první stanovisko a velice mě potěší, když dnes dostanu celou řadu podnětů, abychom tuto zprávu mohli co nejrychleji uzavřít. Děkuji. Thank you. No. Děkuji. A nyní poprosíme zástupce komise belgického předsednictví. Možná byste se k tomu chtěli vyjádřit, paní de Kamp, za belgické předsednictví nejprve. Euh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a ráda bych poděkovala za tuto příležitost vystoupit k tomuto tématu ve vaší ve vašem výboru za naše předsednictví, čili tento návrh směrnice. Návrh směrnice byl předložen ministrům pro spravedlnost a vnitřní věci 3. prosince. Je to v podstatě takový obecný přístup v rámci rady mimo přílohy, které se budou zkoumat až později, které probereme později. To znamená, že jde o samotné gro této zprávy a úvodní ustanovení podstatě v průběhu několika měsíců jsme viděli, jak členské státy opravdu chtějí poskytnout ochranu v této oblasti, pokud jde o obhajobu, pokud jde o procesní práva. V rámci rady jsme ovšem poukázali i na problematiku v této oblasti, to znamená všechny ty jednotlivé legislativní postupy, které jsou různé v jednotlivých členských státech. Samozřejmě, že se snažíme dosáhnout určitého konsenzu, už jsme to schválili na straně rady, pokud jde o respektování různých řekněme, právních tradic, omezení jednotlivých členských států. To samozřejmě představuje ještě obavy na straně rady. Musíme, nesmíme na to zapomínat v tom dalším postupu. A nyní jsme, nyní je míč na straně nového dalšího předsednictví, maďarského předsednictví, které se bude samozřejmě snažit i s Evropským parlamentem poté následně rozvinout veškerou diskuzi k této problematice. My jsme nesmírně rádi, že došlo k této dohodě. Rychlé dohodě je zásadní, opravdu zásadní, aby tato dynamika byla zachována. Tato dynamika, pokud jde o právo na informace v trestním řízení, je to dynamika, kterou jsme, na kterou jsme poukázali už díky přijetí no, toho prvního plánu a v rámci jednání. Chceme dosáhnout určité koordinace, určité koherence mezi tímto plánem a zároveň na druhé straně zárukami v oblasti práv v trestním řízení musíme dosáhnout společného postoje v této oblasti v rámci jurisprudence i Evropského dvora nebo Evropského, Evropského soudu pro lidská práva. Děkuji. Poprosíme komisi, říká pan předseda. Děkuji. Děkuji, pane předsedo paní Morgan. Velice stručně. Ráda bych poděkovala paní Zipel za její milá slova. My jsme obdrželi návrh této zprávy dneska, podívali jsme se na to v podstatě, je to takový první náhle my jsme to ještě neanalizovali, ale z takového prvního pohledu máme pocit, že Evropská komise, Evropský parlament eh, se víceméně shodnou, což je pro nás velice pozitivní. Zároveň bychom rádi využili této příležitosti. Vítáme ten obecný přístup, který přijala Rada 3.12. i díky belgickému předsednictví a úžasnému vedení pracovní skupiny ze strany Marie Lehenhe. Těšíme se na trialog a co možná v brzké době. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme za tento stručný příspěvek, říká pan předseda a nyní hm, členové našeho výboru. Chtěl by se k tomu někdo vyjádřit? Pane Buzutele, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vystupuji v zastoupení stínové zpravodajky paní Antonesku za EPP, ale rovněž ostatních kolegů Exenforce, který rovněž předložil své stanovisko. Bohužel ani jeden z kolegů se nemohl zúčastnit dnešní zkoušky, čili poprosili mě, abych to předložil za ně. EPP obecně podporuje tuto zprávu, tuto směrnici. Jsme rádi, že se věnuje pozornost této důležité oblasti. Zároveň, podobně jako už se o tom zmínila i zpravodajka, možná by bylo lepší přijít s jiným přístupem, ovšem toto je realita, které čelíme a my jsme připraveni reagovat na realitu takovou, jaká je. A nyní konkrétní věci, velice rychlé konkrétní dotazy, které by EPP chtělo nastolit. Jednak článek 3, to znamená právo obžalované osoby obviněné osoby, na informace. My si myslíme, že je důležité velice jasně specifikovat, které orgány poskytnou tyto informace a jakým způsobem budou tyto informace poskytnuty, to znamená zdá ústně nebo písemně. Rovněž potřebujeme vyjasnit další oblast, pokud jde o článek 6, který se zabývá právem na informace o obvinění. Článek 3 tam potřebujeme více ustanovení v případě, že obviněná osoba je nezletilou osobou, jak již bylo řečeno, nebo v případě, že tato osoba není schopná porozumět informacím, které jsou jí předloženy, čili tyto informace musí být přizpůsobeny konkrétním potřebám dané osoby. Článek 8 zde bychom rádi požádali zástupce komise o další podrobnosti o tomto řízení a rovněž o tom, které řízení by bylo nejvhodnější pro tuto konkrétní situaci. Pokud jde o přijímání informace danou osobou. A na závěr je to právo nevypovídat. My souhlasíme s názorem kolegu, že je důležité se zmínit o právu nevypovídat mezi jednotlivými právy. Je škoda, že to v návrhu není zahrnuto, i když je to jeden ze základních principů spravedlivého soudního procesu. My jsme si vědomí toho, že možná je to z toho důvodu, že některé členské státy, že abychom získali některé členské státy na naší stranu, že jsme to museli vyjmout, proto doufáme, že by mohlo dojít snad k nějakému kompromisu, jak to nahradit či změnit, proto bychom rádi poprosili zpravodajku, zda by se tomu mohla věnovat. Tak to jsem snad pokryl úplně všechno. Ještě jedna věc, kdo poskytne, kdo bude poskytovat ty informace, zda lidé, kteří poskytnou informace, zda budou dostatečně vyškoleni pro poskytování informací. Samozřejmě, že víme o tom, že ten první kontakt mezi obviněným a policií asi nebude tou nejvhodnější situací, proto to vyžaduje profesionální vyškolení s cílem zamezit komplikovaným situacím a samozřejmě zamezit nějakému špatnému hodnocení či zneužití eh, spravedlnosti. Ovšem musíme být realističtí, bude to samozřejmě sebou to přenese to i náklady, na to musíme reagovat, mohlo by to zvýšit náklady exponenciálně a dokonce prodloužit řízení. Toto jsou hlavní body, o které mě kolegové požádali, aby je zde přednesl. Mnoho z těchto Eh, bodů, o nich už se zpravodajka zmínila. Ovšem doufám, že i toto převezme vezme v potaz a EPP. Eh, samozřejmě je nesmírně rádo, že se k tomu mohlo vyjádřit. Děkujeme, pane Busutele. Paní Wikström, prosím. Děkuji, pane předsedo. budu hovořit také jménem paní Latfordové, která je stínovou zpravodajkou v tomto případě. Chtěla bych nejdříve poděkovat paní Sipel za veškerou práci, kterou odvedla na této zprávě, že úzce spolupracovala se stínovými zpravodaji. Paní Latford bych chtěla zdůraznit naši dlouholetou podporu nejen přeshraničních opatření, aby Eh, tato oblast byla snažší, ale je důležité, abychom také uplatňovali eh, lidská práva, abychom eh, zajistili spravedlivý proces. Čili velice vítáme druhý návrh, který se objevil v cestovní mapě ve směrnici o překladu a tlumočení Evropského parlamentu, kterou napsala paní Latfordová jako zprávu, tak říká, že tato práva nebudou k dispozici, pokud půjde o nějaké přestupky, přečiny. Bude se to řešit pouze v případě trestních soudů. Rada požaduje stejné opatření, Nicméně tady nemusí být to úplná paralela s tím, co říká Rada Evropy. Existují situace, kdy podezřelí je za nějaké přestupky a přečiny by měli mít právo na informace, například o obvinění proti jejich osobě, čili potřebují znát tyto informace a nemůžeme jim toto právo upírat. V článku 3 kde se uvádí seznam informací, které musí být poskytnuty. Rada přidala také právo na nevypovídání, ale obviněný musí mít přístup ke svému případu, spisu a musí eh, zcela jistě mít eh, přístup, pokud má přestoupit před soud. Čili zde se musíme podívat na právoplatnost těchto omezení. Paní Sipelová chce osvětlit nejrůznější informace, ke kterým má obviněný. Přístup musí je získat, nicméně nejsem přesvědčena o návrhu, že informace by měly být o obvinění, spíše o, o tom přestupku jako takovém. Tady existuje velký rozdíl mezi obviněním a samotným příčinou, tím přestupkem. Vidíte, je tady celá řada bodů, takže to zkrátím abychom všichni měli příjemný večer. Na závěr bych eh, chtěla zdůraznit článek 8.3, kde se uvádí, že získaná, získané důkazy, které budou v rozporu s touto směrnicí, se nemohou použít v soudním řízení. Čili bych chtěla vidět, zda je to nutné a pokud ano, tak jak to bude uplatňováno, jestli národní soudy budou postupovat podle principu přípustnosti, které uplatňují ve svých zemích, než bude prosazena evropská harmonizace. Dále v textu není odkaz na právo na informace na, k tématům, která ještě nebyla uvedena v rámci cestovní mapy. A nyní hovořím i za sebe. Tyto informace by měly být například právo na eh, spojení se s příbuznými, eh, právo eh, na možnost kauce a tak dále. Čili tyto věci by možná mohly být doplněny v budoucnosti. Pane předsedo, jménem paní Latfordové, jménem svým bych vám chtěla všem poděkovat. Děkujeme paní Vikstromová. Dnes jste odvedla skvělou práci a zcela jistě prostřednictvím vás tady byla i paní Latfordová. Takže děkujeme. Nyní má slovo pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Sipl za velice podařený návrh této zprávy. Nehovořím tady jenom za zelené, ale i také jako zpravodaj za výbor, který ještě zatím nedodal svůj názor. V Libe na konci ledna bude toto stanovisko předloženo. K tomu, co bylo doposud řečeno, mám jenom pár konkrétních připomínek. Já si totiž myslím, že všechny ty body tady byly zmíněny a najdeme je i v návrhu komise, ale možná, že musí být ještě doplněny. Mimo jiné, především se jedná o to právo nevypovídat. To je velice důležité. Jedná se také o právo na konzulární pomoc. To ukazuje, že se nacházíme v procesu, v němž se jedná nejenom o právo na informace, ale Eh, o sjednocení a zlepšení tohoto práva, které by mělo být zahrnuto do jakéhosi jízdního řádu, který by měl být tak jako tak krok za krokem harmonizován. To je extrémně důležité. V posledních letech jsme přijali celou řadu opatření, například ten evropský zatýkací rozkaz a evropský, eh, eh, evropské důkazy, o kterých jsme právě diskutovali. A ale já si myslím, že se velice často dostávají naši občané v Evropské unii do situace, kdy jsou postaveni před soud v jiné zemi a nemají vůbec informace o svých právech. A proto si myslím, že je důležité v této situaci, kdy tedy Evropská unie chce ctít úmluvu o lidských právech a Lisabonskou smlouvu, aby také převzala zodpovědnost za minimální standardy a zharmonizovala je. Já si myslím, že podle mého názoru by Rada i členské státy se měly vypořádat s touto nutností, která je úzce spojena s otázkou, jaké informace musí zatčený či obviněný dostat. Já si myslím, že jde o to, že dosavadní standardy řízení byly se řídili evropským právem eh, nebo evropskou zá, eh, listinou základních práv a myslím si, že je to závazné, aby to bylo na srovnatelné úrovni a aby tato práva platila v celé Evropě a byla obsažena v tomto právu na informace. Já si myslím, že přístup k těm dokumentům celého řízení je základem toho všeho. Jedná se zde především o to, že v určitých situacích občané musí mít také důvěru v to, že ve všech členských státech existuje minimální katalog práv a tento katalog je nutno vytvořit a musí být Eh, musí v něm být příslušná práva obsažena. Já bych si přál, aby se v této diskuzi nejednalo jenom o to, že se chceme co nejrychleji posunout dopředu a najít jakési ospravedlnění na straně jedné, ale na straně druhé musíme skutečně od samého základu vytvářet harmonizována práva, která mohou být potom postupně vylepšována. Například v tom Letter of Rights se má počítat s tím, že je tady určitá lhůta na přepracování v rámci toho našeho časového plánu. Musí tam být také určitá doložka o flexibilitě, pokud se dohodneme na další harmonizaci těchto standardů. Jinak, jak už bylo řečeno, nedá, nemám nic, eh, téměř nic, co bych dodal k této zprávě. Budeme se touto zprávou zabývat ještě v lednu a pak odevzdáme své stanovisko. Já si myslím, že je důležité, abychom my, jakožto parlament, na tom intenzivně pracovali a proto bych si přál, abychom nebyli pod časovým tlakem. Jedná se tady ne o několik týdnů, ale jde o to, abychom měli konzistentní stanovisko a aby to odpovídalo potřebám občanů. A já si myslím, že to tady společnými silami v parlamentu zvládneme a já už se teď těším na spolupráci se spravodajkou a s ostatními spravodajci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Albrecht. Pane Triantifilides. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, jenom několik slov. Také souhlasíme s návrhem a souhlasíme, jak rychle paní Sipel postupuje při průzkumu této celé oblasti. Myslím si, že je velice důležité, abychom měli minimální právní standardy, které budou platit ve všech členských zemích, takže souhlasím s tím, co říkala paní Sipel. Eh, myslím si, že ty modelové písemné pokyny o právech by mohly být přijaty jednotlivými členskými státy. Také souhlasíme s většinou pozměňovacích návrhů, které již předložila. My také ještě doplníme tyto návrhy. Možná některé věci bychom mohli zlepšit nesouhlasím s návrhem, že bychom měli odstranit to právo být okamžitě předveden před soud, ale musíme se podívat velice pečlivě na pozměňovací návrh, abychom mohli navrhnout svůj vlastní, který by je nahradil. Čili těším se na další spolupráci a těším se, že vytvoříme směrnici podobně tak, jak tomu bylo se směrnicí, eh, kde máte právo na překlad a tlumočení. Děkuji.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 Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já tady v podstatě zastupuji. Eh, já jsem se stal stínovým zpravodajem v jiném výboru, ale chtěl bych ještě zmínit několik myšlenek. Především chci poděkovat té naší zpravodajce za rychlost, s kterou pracovala, ale samozřejmě zcela uspokojivé toto tempo není, protože potřebujeme samozřejmě překlady. Pak není jasné, co se zpracovává a pak jsme sami pod tlakem. Je to velice komplikovaná materie, to je jedna věc. Za druhé, musí nám být jasné, co chceme. Tato zpráva by byla relativně jednoduchá. V ní chceme zajistit, aby právo na informace bylo popsáno, aby bylo popsáno, co v těch příslušných členských zemích platí aby ten obviněný věděl, jaká práva v jaké zemi má. Což by samozřejmě stačilo. Jestliže například vyslýcháme nějakého Němce v Anglii, tak je třeba mu včas říci, tak poslouchej kamaráde, v této zemi se vykládá eh, skutečnost, že odmítneš výpověď negativně. A když někdo bude zatčen v Německu, tak je mu třeba říci pozor, v Německu můžeš nevypovídat a nebude to posuzováno negativně. Takže já si myslím, že to by bylo úplně dostačující a pak bychom si teprve mohli říci, jak budeme harmonizovat tato práva. Ale teď diskutujeme o tom, jaký je správný okamžik o tomto eh, právu na řízení a já si myslím, že tady jsme se vydali příliš rychlou cestou. Tady přece nechceme jenom ukazovat, jak ta situace vypadá. Tady jde o to, abychom to také pochopili a nejenom vyslechli. Jde o to, aby nemusel každý absolvovat studium práv, aby pochopil, oč se jedná. Ti, kteří jsou, řeknu to jednoduše, méně chytří, ti vlastně čerpají své znalosti ze právních předpisů ve své vlastní zemi. A teď se dostanou do ciziny a tam je pro ně obtížné pochopit, jaká práva mají, je na, jaký mají nárok a jaké nástroje jim jsou k dispozici. Pro tyto lidi pomůže jenom harmonizace. A tady se musí členské státy konečně rozhodnout, zda to bude doložka o vstupu nebo e, zda se ochotni se e, pohybovat v těchto mezích touto doložkou dany a nebo ne. Tady je potom možnost nalézt kompromisy ale v některých oblastech vidím možnost kompromisů velice omezenou. To je třeba i ta otázka, která se týká nevypovídání. Otázka, kdy jak rychle musím někoho propustit na svobodu, než se dostane před soudce, tak ta závisí na charakteru příslušné právní kultury. Zásadně by měla mít policie jeden pracovní den, než někoho předvede před soudce. A pak je úplně jedno, když se řekne třeba 24 hodin nebo do konce příštího dne. Tady můžeme najít snadno kompromis, že řekneme třeba 48 hodin a podobně. Tady Eh, musíme překročit svůj vlastní stín a pak musíme mít ještě další otázky, které vymezují tato práva jak se budu chovat například jako svědek, od jakého okamžiku eh, musím tedy vytáhnout, abych tak řekl, ten svůj lístek, nebo jak se dostanu od obviněného k obžalovanému. Tady jsou různé uh, právní kultury, které řeknou, no byl jsi jednou obviněný a zůstaneš v tomto statutu a v některých jiných zemích je možno ho prohlásit jako za neobviněného a ten obviněný potom může říci, já požaduji, abych byl obviněn, obžalován a potom soudce rozhodne, zda se žaloba odmítne a nebo ne. A jestliže se odmítne, tak dostávám blanko eh, propustku a v podstatě už nejsem nejsem obviněný ani obžalovaný. To je mé právo na eh, spravedlivý proces. Vidíte, jak se vyvíjí náš digitální svět, třeba v oblasti ochrany eh, osobních údajů. Ten, kdo je nevinný, ten musí mít také národ, aby v podstatě byl za toho nevinného prohlášen v případě, že je mm, obviněn a má potom špatnou pověst, tak má právo na to, aby jeho pověst byla eh, očištěna pak je třeba vědět, kdy mám informovat advokáta o tom, že se druhý den koná například výslech. To je hromada nevyřešených otázek a já se e, cítím extrémně nepříjemně v tomto spěchu, který tady vládne. Já samozřejmě mám jinou e, práci jakožto stínový zpravodaj a uh, já jsem prosil pana Albrechta, aby eh, pracoval ve své té pracovní skupině, aby to přednesl, ale jestliže budeme pokračovat v tomto strašném chvatu, tak se sami budeme poškozovat. My si potom Eh, stěžujeme svoji plenární práci, protože potom musíme rozhodovat o důležitých věcech v rámci zrychlené debaty. Děkuji mnohokrát. Teď se vrátíme k paní zpravodajce, pokud nemá někdo ještě další poznámku, už se nikdo nehlásí. Takže prosím, paní Siplová, máte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 Děkuji, srdečně děkuji především poslednímu řečníkovi, který mi dal možnost, abych upozornila na jednu věc. Za prvé, ano, myslím, že potřebujeme naléhavě harmonizaci v celé řadě oblastí. Já osobně si také myslím, že občané nemají být v podstatě dušeni tím, že máme příliš málo evropských směrnic, protože si už dávno přejí harmonizaci citaci OF. Zřejmě je tady určité nedorozumění. Já jsem na začátku už řekla, že je politování hodné, že nehovoříme o všech těch právech najednou, ale v určitém postupu. A teď v podstatě se dohadujeme eh, o něčem, aniž bychom měli ta veškerá práva zpracována. My tady neharmonizujeme žádné právo. Jestliže tady hovořím o těch směrnicích, o těch pokynech, když tam napíšu, máš právo být informován o tom a o tom, že si můžeš třeba vzít advokáta, obhájce a tak dále, tak to znamená, že to ještě zdaleka není harmonizováno. Od kdy mám toto práva? Jak si ho obstarám, toho obhájce? To všechno zůstává otevřené. Jediná věc, kterou nám tuto směrnice dává, je informace. A tyto informace mohou být v různých zemích rozdílné. A to tohle je především ten problém, který jsem zmiňovala na začátku, že by bylo mnohem lepší všechny tyto směrnice, všechna tato práva diskutovat najednou, aby se komise mohla s tím vypořádat. Bohužel se komisi nepodařilo toto prosadit a teď musíme postupovat tak, jak je uvedeno, ale chci se zmínit o některých bodech, které tady padly. Pan Buzuty má právo, eh, že říká, že je tady právo nevypovídat. Ano, ale chybí tady celá řada ještě dalších práv a původně v té směrnici bylo nepoměr mezi právy, které jsou zmiňovány v té směrnici a mezi těmi právy, která jsou v článku 3. Proto máme tedy skutečně všechna práva v článku 3, aby tam nevznikla žádná mezera. Já si myslím, že je to velice důležité. Důležitá je také otázka, jak vysvětlím práva někomu, kdo je negramotný, kdo nemůže číst nebo špatně slyší. Tady je také otázka školení těch zodpovědných příslušných pracovníků. Ta je velice důležitá otázka, kdy by měly být ty pokyny týkající se práv předány. Já si myslím, že je to důležité ne teprve v okamžiku, kdy je někdo zatčen. Tuto otázku by možná mohla vyřešit komise nebo rada já si myslím, že je to velice důležité, abychom neměli další potíže s touto směrnici. Kolegyně Vextrém poukázala na další body, které vyžadují jazykové vyjasnění. O tom se také zmiňujeme v návrhu směrnice jak o pojmu case file i charge, tam jsou tedy různé uh, Eh, výklady v různých zemích. My jsme navrhovali jiné formulace, které pokrývají širší spektrum. Otázka informovanosti u malých přečinů, ta se musí také vyjasnit. Znám právní systémy, kde to není žádný problém sdělit obviněnému jeho práva, ale domnívám se, že to musíme vyjasnit ještě v rámci trilogu. Pak další otázka harmonizace opakovaně. Já si myslím, že je velice důležité, abychom se dohodli s komisí, zda skutečně při vyjmenování těch práv já znovu opakuji, vyjmenování těchto práv není harmonizace. Zda budeme čekat až na konec roadmap, a nebo zda vyzveme komisi, aby všechna práva, která byla dosud uzavřena, aby se objevila znovu v těchto pokynech, a nebo zda Tedy máme právo na komunikaci, které by se mělo už teď pojmenovat, i když toto právo se realizuje velice rozhlí, eh, rozdílně uplatňuje. Například eh, je to věc, kterou musíme ještě vysvětlit mezi radou a komisí. Já si myslím, že to byly ty nejpodstatnější body z diskuze a děkuji. A ještě děkuji za ty odkazy a pokyny. Krát děkuji za tyto poznámky. Myslím si, že tímto se dostáváme k závěru této konečné části naší schůze výboru Libe. Zdá se, že skončíme včas. Na začátku pan předseda upozorňoval na to, že tady máme mít lhůtu na podání pozměňovacích návrhů 12. ledna. Tady se skutečně jedná pouze o informaci a bohužel ne o harmonizaci práv. Já bych se ráda pokusila skutečně to první rozhodnutí mít už koncem ledna, abychom skutečně rychle mohli vstoupit do trialogu s komisí. Tolik tedy ještě pro vaši informaci pane Pan nechci prodlužovat náš eh, čas, ale není ten harmonogram moc eh, včas. Eh, je to hned po Vánocích. Ne, 10. ledna máme termín pro tu zprávu o Romech. Ale říkal jste teda, že ten termín je 12. Ne, nechci to měnit, nechci měnit harmonogram zpravodajky, ale musíme to vzít v úvahu. Takže myslíte si, že harmonogram na podávání pozměvacích eh, návrhů je dostatečný, nebo si myslíte, že bychom to měli prodloužit? Myslíte si, že je vhodné, aby to bylo podáváno hned eh, po vánoční přestávce? Já osobně si myslím, že ti, kteří na té pra- zprávě pracují, na tom už pracovali a ne všichni pojedou na tři neděle na vánoční dovolenou a pro mě je opravdu důležité, abychom se pokusili tento časový rámec dodržet. Well, it's okay. It's okay. Takže to je v pořádku. To znamená, termín pro podávání eh, pozněvacích návrhů je 12. ledna dopoledne. Dobře, teď se dostáváme ke konci naší schůze. Ještě poslední část. Odložili jsme několik bodů na příští zasedání. Dovolte mi tedy, abych eh, oznámil v bodu různé zpravodaje, kteří budou jmenováni, jenom čtu, abyste byli všichni informováni. Rozhodnutí, která byla učiněna na zasedání koordinátorů, tak za prvé vytvoření hodnotícího mechanismu na ověření aplikace šengenské AKY bude zpravodajem pan Coelho. Za druhé, plná aplikace nařízení šengenského AKY v Bulharsku a v Rumunsku, zpravodaj pan Coelho. Za třetí, zpráva z vlastního podnětu o ochraně dat. Zpravodajem bude pan Axel Voss. Za čtvrté, útoky proti informačním systémům. Spravodaj eh, bude paní Monika Holmeier. Za páté seznám cestovních dokumentů, které umožňují držiteli, aby překročil externí hranice a může na základě těchto dokumentů získat eh, víza, vytvoření mechanismu eh, takového seznamu. Zpravodaj Tania Fajon. Za šesté marketing a využití výbušných prekursorů. Spravodaj pan Jan Mulder za sedmé zpráva o situaci v oblasti lidských práv Evropské unii. Spravodajkou bude paní Monika Flašiková-Baňová a nyní stanoviska. Za prvé migrační toky, eh, které vznikají kvůli nestabilitě. Eh, Spravodajka paní Flotre dále prosazování mobility pracovníků v rámci Evropské unie. Navrhovatelkou je paní Vilja Blinkevičujte. Za třetí jednotný trh pro Evropany, Spravodem eh, bude pan Van de Kampe. Za čtvrté bezpečnost v letecké dopravě eh, se zaměřením na bezpečnostní skenery. Eh, navrhovatelkou je Judith Sargentini a Evropská síť a Agentura bezpečnostních informací je, navrhovatelem je Alexandra Alvaro. To je vše. Další zasedání bude 10. ledna v Bruselu a pokud nemá někdo žádné námitky, tak bereme, že tento seznam byl odsouhlasen. Děkuji, uvidíme se ve Štrasburku. Eh?